Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji zasedání, velmi důležité zasedání našeho výboru a všichni si určitě uvědomujeme, do jaké míry se jedná o zcela zásadní e, zasedání a chci poděkovat panu komisaři Ettingerovi za to, že je zde s námi i se svými i se svými spolupracovníky a chci mu také poděkovat za jeho nasazení, za jeho práci. E, omezím se na to, že řeknu, že jsme se zatím neschodli, zatím je to propadák, e, neúspěch. E, vy razili jsme s myšlenkou, že tady bude prostě miliarda pro Turecko, pro syrské uprchlíky a že prostě ten způsob, jakým se s tímto obnosem jednalo, eh, nedělá čest eh, a neukazuje parlament eh, v dobrém světle, ale zase na druhou stranu se priority parlamentu vůbec nezohledňují. Komise hledá určitou vyváženost a domnívá se, že je na čase uplatnit článek 15.3 nového finančního nařízení, a e, paní předsedkyně e, Gressle do znění e, hodně přinesla. Byl to takový elegantní způsob, jak implementovat nařízení, které platí od 1. srpna letošního roku a ukazuje na to, do jaké míry výzkum je prioritou, protože je to podmínka budoucnosti Evropanů, budoucnosti evropského kontinentu. Eh, takže v této věci se nám nepodařilo radu přesvědčit a museli jsme konstatovat, že se prostě jedná o prohru. A nebojíme se, eh, jelikož hypotéza, že by se implementovaly od ledna, eh, že by se implementovala od ledna 12, no, no tak eh, snad do té doby najdeme schodu a to bude dobré pro evropská eh, cíle. Komise se k tomu také zavázala, chce respektovat strop 1% HDP a na stole od pátku odpoledne leží nový návrh pana komisaře Ettingera, o kterém nám chce teď říct něco bližšího. Předávám mu slovo slovo a ještě jednou mu děkuji za jeho nasazení, za jeho angažovanost, za úsilí, které vyvinul a vyvine nepochybně v následujících hodinách, aby bylo dospěto i s radou ke kompromisu. Pane komisaři, máte slovo. Da. Vážený pane předsedo, vážený pane kolego Artuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, moc krát děkuji za to, že mi dáte trochu času na to, abych vám vysvětlil náš nový návrh rozpočtu. Poté, co jsme před 11 dny nenalezli dohodu eh, mezi parlamentem a radou. Komise minulý pátek na základě nového rozpočtového plánu akceptovala můj návrh, který by měl jít zítra do trialogu. Takže jsme trošku pod časovým tlakem. Když si vezmete, že plenární eh, zasedání ve Štrasburku příští týden je naším cílem. Měli bychom tedy udělat všechno pro to, aby zítra parlament a rada využili příležitosti dospět k rozhodnutí. Protože pokud bychom měli pokračovat s rozpočtem za rok 2018, mělo by to závažné důsledky. Za prvé, ta druhá tranše by se nemohla konat, protože bychom potřebovali více peněz, než jsme obdrželi v jedné dvanáctině letošního roku. Takže v lednu a v únoru to jsou týdny, kdy eh, mají země dostávat peníze. Eh, to ale nebudou jistě spokojení. Já jsem si jistý, že pouze 12 na v lednu a v únoru znamená, že bychom pomalu začínali velice špatně volební boj, protože to by se zemědělcům absolutně nedalo vysvětlit. Ale právě tak to navýšení prostředků na výzkum by se nemohlo konat, tím pádem by těžko mohly pokračovat probíhající projekty a i nové projekty, které mají dostat finance, by eh, nedostaly nic. Učinili jsme velké pokroky v oblasti dohodovacího řízení a zbývá tu ještě jeden nebo dva body, kde zatím dohoda nebyla možná. Abychom zvýšili šanci na rychlou dohodu, návrh komise jde co nejvíce vstříc eh, tomu, co obě strany považují za únosné. Včlenili jsme do něho prvky, eh, které v průběhu dohodovacího řízení byly pro parlament i pro radu důležité a které byly do značné míry jejich společnou pozicí. Ty priority jsou neměné a stejné. Zaměstnanost, výzkum, e, dostatek prostředků na migraci a integraci, navýšení prostředků na e, ochranu klimatu. Dostávám se ke slajdu číslo 3, což jsou prostředky na závazky, které nyní činí 1,00 evropského hrubého národního důchodu což je tedy 165,6 miliard euro. To by bylo e, navýšení oproti rozpočtu e, z roku 2018 o 3,0 Máme tu manévrovací prostor 1,3 miliard euro, což je podle mého názoru dostatečná výše. Pokud jde o platby, tak náš návrh počítá s částkou 148,2 miliardy, což je nárůst o 2,4 oproti roku 2018. Teď se dostávám ke slajdu číslo 4. Tady eh, v podstatě jde o prostředky z okruhu 1a které byly posíleny o 3 e, miliardy zhruba. U Horizontu 2020 e, navrhujeme další zvýšení o 100 milionů euro, a to na základě článku 15 bodu 3. Vědomně jsme tedy nedali 4 miliony, ale pouze 100 milionů, e, jakožto důkaz toho, že bereme vážně námitky rady. Ještě eh, pár slov k té částce 400 milionů. Ta pochází z roku 2017, ale nejen z něj. Nejen z rozpočtového roku 2017, ale také v roce 2017 byl byla předložena konečná závěrka rámcového programu 7 z minulého víceletého finančního rámce. To znamená, že v letech 2007 až 2013 byly Eh, využity prostředky, které byly skonsolidovány v roce 2017. Eh, proto tedy ta relativně vysoká částka 400 milionů, eh, ze které dáváme nově 100 milionů euro do příštího rozpočtu. Potom Erasmus+, Plus. tady požadujeme dalších 200 milionů, což povede k tomu, že v roce 2019 program Erasmus Plus dostane celkem o 400 milionů více, než v letošním roce 2018. Potom e, menší navýšení u Kosme. A potom, toto jsou tedy programy pro malé a střední podniky, tam je navýšení o 5 milionů euro. Pokud se ještě jednou podíváte na článek 15, tak eh, se můžete, ten je k dispozici tady na slajdu 5. Já bych tady chtěl ještě některé záležitosti upřesnit. Vy jste zmínil, pane předsedo, paní Gresle, která je předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu a která také zmínila ve vyjednávání s radou eh, tento článek 15.3. Tento nový článek vytváří možnost, aby e, prostředky, u nichž byla zrušena účelová vázanost, byly e, použity znovu v dalším rozpočtu. A je věcí parlamentu a rady do, na tom se domluvit. Není to automatismus, ale také není potřeba výslovně odmítat tento nový nástroj, který je vytvořen e, nově v našem rozpočtovém řádu. Minulý pátek jsme poprvé předložili náš nový návrh radě. Je za to příslušný pan generální ředitel Kupman. Celá řada členských států vidí neutrálně použití článku 15.3 a pak je řada členských států, které jsou pro a je řada členských států, zhruba 10, necelých 10 členských států, které eh, jsou stále proti a chtějí to odmítnout. Tak to bude zítra určitě středobodem vyjednávání. Domníváme se, že máme dobré důvody k tomu, abychom tyto prostředky nasadili, protože právě v oblasti výzkumu je potřeba navýšení velice dobře odůvodnitelná. Dostávám se teď k okruhu 1b, to je iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Tady jsme navýšili náš původní návrh o 117 milionů, což je tedy stejná částka eh, jako v roce 2018. U okruhu 2 zemědělství Navrhujeme zvýšení v oblasti boje proti prasečí chřipce a u problematiky e, olivového oleje. To všechno odpovídá průběhu vyjednávání v dohodovacím řízení. Potom program LIFE a ochrana klimatu. Tady počítáme s navýšením a jde to opět e, nad rámec našeho původního návrhu komise. Okruh 3. Unijní občanství a bezpečnost. Fond azylu a migrace AMIS dostane 400 milionů, což je velké navýšení. Je to tedy navýšení zhruba o 26 Potom Fond pro vnitřní bezpečnost, tam je to navýšení o 5 milionů euro a Europol, Eulisa a e, Eurojust jsme posílili, potom jsme posílili Creative Europe a také eh, eh, média, je, je, je to zejména, jsou to zejména opatření na boj proti fake news, které hodláme financovat. Eh, v okruhu čtyři Tady zůstává hlavním problémem financování uprchlických táborů v Turecku. My víme o výhradách parlamentu a údajně má jít o 3 eh, miliardy euro, z toho 1 miliarda mají být čerstvé peníze, čili 2 miliardy z dosavadních rezerv. Potom tu máme nástroj eh, rozvojové pomoci a evropské nástroje sousedství. Tady eh, je to 21 milionů, zvýšení o 21 milionů. A potom, pokud jde o téma rozvojová pomoc a sousedství, tak tam financujeme opatření proti příčinám migrace, proti příčinám vzniku uprchlíků. To odpovídá očekáváním parlamentu. I e, váš požadavek na e, seškrtání pomoci pro Turecko jsme e, přijali a reagujeme na něj. V okruhu 5 máme aktualizaci platového koeficientu Toto navýšení je 20 milionů, to je méně, než bylo plánováno, a potom jsou tu navrhovány určité omezené škrty v oblasti budov. E, mírné navýšení má soudní dvůr a také jednotka pro strategickou komunikaci v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Všechny pilotní projekty a přípravná opatření navržená parlamentem jsme zohlednili v plné míře. Dostávám se ke slajdu číslo 7. Tady máte přehled navýšení prostředků v různých oblastech v tom druhém návrhu rozpočtu. Celkem vzato eh, tyto navýšení prostředků dávají dohromady asi 750 eh, milionů euro eh, a je to lvý podíl všech priorit parlamentu v okruzích 1a, 1b a 4. Domníváme se, že tím přiměřeně naplňujeme očekávání Evropského parlamentu. Potom na slajdu číslo 8 vidíte různé zvláštní nástroje, zvláštní instrumenty, a to, že e, tu využíváme ve značné míře flexibilitu víceletého finančního rámce. Návrh předpokládá, že nástroj flexibility bude e, si žádat 2,45 miliard euro. A tím pro rok 2019 zbývá ještě 1,8 miliardy euro na nepředvídatelné potřeby. Z našeho pohledu je to tedy dostatečná a přiměřená rezerva na katastrofy nebo další nepředvídatelné finanční potřeby. Na slajdu 9 vidíte časový harmonogram následujících kroků. Zítra máme zasedání trialogu a my v komisi jsme ochotní dělat všechno proto, aby zítra, eh, padla na, aby zítra vznikla na trialogu dohoda, na které potom budeme dále stavět ve, v parlamentu ve Štrasburku příští týden 12. nebo 13. prosince, kdy proběhne eh, finální hlasování. Znamená to, že váš výbor by měl schválit příslušný návrh 10. prosince. Tady je tedy vidět ta časová tíseň. A ještě se eh, vyjádřím k těm takzvaným eh, provizorním dvanáctinám. Tady eh, jsou vidět ty obrovské nevýhody pro úkoly, které nás budou v příštím roce čekat. Je tady jasné, že uplatnění pravidla provizorních dvanáctin bude mít dopad na všech možných stranách ať už jde o migraci, nebo zemědělství, nebo Horizont 2020, nebo Erasmus+. Všude tam bychom nemohli prosadit to, co bychom mohli prosadit, kdyby rozpočet v roce, pro rok 2019 byl schválen. Například to navýšení u Erasmus Plus a Horizontu 2020 by se nekonalo. V oblasti zemědělství by nebylo možné uplatňovat přímé platby, a víte, že to je 75 až 80 eh, prostředků, které jsou potřeba v lednu a v únoru. Nicméně v, při těch dvanáctinách by to bylo na, za měsíc jenom 8,3 což patrně nebude možné zemědělcům nějak vysvětlit. U Erasmu Plus eh, by to bylo zhruba 400 tisíc stipendií na mobilitu, které by se spozdily. Zhruba dvě třetiny tohoto programu jsou vázány na první čtvrtletí. A při jedné dvanáctině nebo dvou dvanáctinách by se to nedalo nijak ufinancovat. Pokud je o horizont 2020, tak eh, použití provizorních dvanáctin by znamenalo, že Evropská výzkumná rada by už eh, neměla 100 milionů v lednu, které potřebuje, neměla by na výplatu dvou stovek platů a nemohla by provádět výzkumné projekty. To tež platí i pro úroky z prodlení, které si nikdo nepřeje. U Connective Europe by to znamenalo, že bychom museli omezit projekty Cezar a Single European Sky. Tam bych nebyly prostředky k dispozici a já mohu jmenovat i další příklady. Výstavba nových hotspotů na ostrově Samos by se spozdila, eh, posílení Frontexu by bylo těžké a tak dále. A proto máme konkrétní důvody, proč všechny tři strany, parlament, rada a komise, by v rámci možností měly zítra dospět k dohodě. A závěrem tu máme slide 11 což je návrh rozpočtu eh, na rok 2019 s těmi navýšeními v oblastech, které patří k vašim prioritám. Investice, mládež, růst, zaměstnanost a bezpečnost. V absolutních číslech jde eh, o téměř 5 miliard euro, což je 3,1% navýšení. Měli bychom si tedy uvědomovat důležitost rozpočtu na rok 2019. Je to také rozpočet, který musí, který musí odpovídat očekáváním občanů ve volebním roce. Já jsem vám nyní k dispozici pro případ doplňujících otázek i moje generální ředitelství, můj kabinet jsou vám k dispozici dnes a zítra. Pokud vám z těch čísel není něco jasné, tak se na nás prosím obraťte ještě před trialogem, abychom si společně objasnili stav věci. Takže každá otázka, každý problém, každá, každou nejasnost bych chtěl objasnit ještě předtím, než se zítra sejdeme na trialogu. Prosím, obraťte se na mě a děkuji vám. Merci, merci, monsieur le commissaire. Děkuji vám, pane komisaři, eh, za to, že to bylo tak jednoznačné a jasné. Co se týče těch nevýhod eh, toho dělení po dvanáctinách, tam jste mohli ještě připojit eh, možnost financování miliardy Turecku. To je také důsledek nedostatku neexistence kompromisu. Vy jste tedy pohovořil a řekl jste, že vás zajímá názor parlamentu, takže ten je Vioty, náš generální, náš eh, hlavní zpravodaj, kterému dávám 6 minut, snad mi to odpustí, má teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže tak často hovoříme e, o těchto věcech poslední týdny, že snad mi stačí i méně než pět minut. Každopádně nejprve chci poděkovat panu komisaři a jeho týmu, e, kteří pracovali opravdu velice tvrdě a velice rychle v posledních týdnech, e, v posledních měsících, dokonce ještě v posledních hodinách tak, aby jsme byli neustále v kontaktu, aby tady byl neustálý kontakt i s předsedou rozpočtového výboru, s výborem jako takovým. Od pátku eh, máme tento dokument, takže jsme měli prostor ho nastudovat. Já nemám nějaké eh, množství otázek pro pana komisaře. Budeme ovšem hovořit zítra během eh, přípravného setkání mezi námi. Eh, Dělím, jaká je stanovisko parlamentu, ale mám teď eh, k panu komisaři dotaz. Eh, slyšeli jste, slyšeli jste, co říká rada? Myslíte si, že rada může přijmout tento návrh? Eh, přitom víme, že musíme jednat rychle. Eh, vy jste to správně teď připomněl. Je důležité, je nutné žádat o krátké lhuty, musí se to rychle rozběhnout a každá chvíle se počítá. Pokud bychom měli mezi sebou diskutovat opravdu cíleně, přesně, konkrétně tak, abychom do zítřka dospěli k nějakému vyjednávacímu postoji, tak musíme vidět, co si o vaší, vašem návrhu myslí rada. Je to skutečně eh, jakési východisko k diskuzi, které rada jako takové bere, anebo ne? A ten předběžný rámec, který jste předložil ohledně proviz, eh, provizorní dvanáctiny, eh, které jste nám, což jste nám ukázal dnes odpoledne, Předložil jste to také radě a je rada připravena stejně jako my na sebe vzít tuto odpovědnost? To je to, nač se tážu. A ještě jednu otázku mám, pane komisaři. Vy jste nám velmi e, oprávněně e, vykreslil také důsledky e, možného postupu po těch dvanáctinách. Samozřejmě, že to obnáší určitou hrozbu je to hrozba, kterou eh, musíme brát vážně, ale nebudeme vycházet z této hrozby eh, při přijímání rozhodnutí. Pokud obava eh, z té dvanáctiny v lednu to bude nějakých 14 dnů spoždění, takže to není žádný konec světa, hovoříme o dvou týdnech spoždění, ale e, strach z dvanáctiny e, rozpočtu, to není to, co by naší, e, náš výbor rozhodilo. Z toho by měla mít obavy spíš rada. Já jsem už o věci hovořil s kolegy lépe řečeno, nehovořil jsem s nimi o tom, takže teď si prostě beru na sebe určitou odpovědnost a táži se. Pokud přijmete to, tento návrh, váš návrh, pane komisaři, tak myslíte si, že pokud bychom ho i my přijali, že ho také přijme rada? Myslíme si, že, myslíte si, že rada eh, to bere vážně? Pokud máme mít opravdu eh, seriózní a upřímnou diskuzi a pokud bychom měli rychle uzavřít jednání, tak musíme tohle vědět. Děkuji, pane zpravodaji, a teď Ken Skejer. Prosím ten nemá co říct, takže Paul Rybik eh, možná něco říct chtěl, ale není přítomen, eh, takže stínoví zpravodajové a ty požádám o maximálně tři minuty. První z nich eh, Monika Holmejer. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla moc krát poděkovat za výklad a za to, že nastaly určité pokroky. Já mám radost z toho, že článek 15.3 eh, už je tu tedy vůbec eh, zmíněn v tom smyslu, že neusilujeme o, úpl, o 400 eh, milionů, ale že článek 15.3 nemá být nějakým způsobem vy, vyčleněn, vymezen. Já jsem napjatá na to, jak bude reagovat rada, protože mám dojem, že někteří finančníci by chtěli, aby nedostal nikdo nic, že chtějí obsahovat naven, že chtějí ohlašovat navenek miliony, ale potom eh, tajně hledají možnosti, jak to omezit. Já považuji za celkově pozitivní, že je tu značné navýšení prostředků u horizontu 2020, respektive u prostředků na výzkum. U Kosme eh, je to tak, tak, to je jeden z programů, který je silně pod tlakem já to vidím tak, že legislativa pro EASO byla v podstatě z toho vyňata, takže to, co už jsme předesílali minulý týden, tak to bylo zkrátka e, vyňato a e, je otázka, jak tedy bude možné schvalovat příslušný legislativní rámec. E, Totež u ESMA, u EBA, tedy u těch takzvaných ESAS. Já považuji za pozitivní, že tam při nejmenším máme západní Balkán, protože eh, chceme tedy strategii eh, od, pro západní Balkán, ale to jde těžko, když bychom na ní neměli peníze. Takže to by bylo opravdu potom na těžkou diskuzi eh, já si myslím, že i u pomoci pro Turecko by se dalo škrtat více. Uvidíme, s čím přijde rada. Já si ale myslím, že jinak je to celkově velice dobrý výchozí bod, který je mnohem blíže eh, představám parlamentu který eh, dokonce odpovídá pozici, eh, kterou jsme stanovili pro minulý rok a letos tedy definitivně bude možné ji prosadit, to považuji za pozitivní. E, co mě ještě trochu zaráží, abych se chtěla zeptat pana komisaře na okruh 5 já si vzpomínám eh, z dohodovacího řízení na něco takového, že rakouské předsednictví eh, neustále říkalo, že musíme pokračovat se zeštíhlováním personálu u komise, se snižováním personálních stavů. Eh, já si myslím, že u parlamentu to je naprosto neúnosné. My jsme dodrželi těch 5%, my jsme to naplnili a myslím si, že bychom na tom měli také trvat. Měli bychom se pokusit, aby eh, komise také podobným způsobem vykrvácela, eh, ale tím, eh, respektive neměla by komise vykrvácet, protože tím by se posílila zase moc rady, což si parlament nepřeje. Každopádně si myslím, že Rada má možnosti dělat omezení v rámci svých ministerstev, to my nemáme, takže toto by byla cesta směrem k mezivládnosti, eh, což já nepodporuji a chtěla bych jednoznačně říci, že to by pro mě byla velice těžká pozice ze strany EPP. Děkuji. Merci. Děkuji a na řadě je Bernard Kolmel. No. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři Ettingre. Já bych chtěl moc krát poděkovat za prvé za tu velice kvalifikovanou práci, kterou jste odvedl se svým týmem a zejména také za tu velice hutnou dnešní prezentaci. Ta si myslím, že byla velmi názorná. Je, na, je možné na ní dále stavět. Já nechci opakovat všechny argumenty, které neustále naše frakce vyslovuje proti eh, návrhu rozpočtu. Tyto argumenty nadále platí, ale je třeba akceptovat, že pokud v parlamentu získáte většinu pro určitý postup, tak je jedině demokratické to takto schválit. My se tedy budeme budeme pouštět tímto směrem. A kde jsme zásadně jiného názoru, tak to je u toho použití článku 15.3. Tady si myslíme, že e, ze strukturálních a dalších důvodů by skutečně tento nástroj neměl být používán takto, přestože jde v uvozovkách jenom o 100 milionů euro. Je to otázka principu, stejně jako u vlastních zdrojů. Buď je chceme, nebo je nechceme. A když řeknete, že, eh, to, že, tak, že začnete u relativně malých částek, tak zjistě, brzo zjistíte, že ty částky se budou zvedat a zvedat a potom to už bude jaksi eh, zavedeno a za je to zacementováno. Takže vidíme tady značné přiblížení těch částek našim představám. Myslíme si, že to už je únosné. Možná je tu jeden argument vůči radě, eh, kterým bychom tento návrh mohli prodat. Když se podíváte na oblast Evropské obrané iniciativy, a na ty finance, které by tam eh, přibyly, tak by dokonce bylo možné stavět eh, letadla, kterými by mohli šéfové vlád létat až do Jižní Ameriky. To si myslím, že by mohlo být pro radu velice zajímavé. Co se týče článku 15.3, tak nelze ho použít nepřiměřeně, protože on se vztahuje pouze k výzkumu tento článek 15.3, ten je výhradně věnován výzkumu a ničemu jinému. Gerard Depré je další. Uh, je ne sais pas. Ah. Eh, Omlouvám se, pane předsedo, pane komisaři, nechtěl jsem provokovat eh, ani jsem nechtěl vyprovokovat atentát či technický incident. Pane předsedo, chci se připojit, skutečně eh, se chci připojit k těm kolegům a kolegyním, kteří vyjádřili uznání ohledně úsilí komise v rámci tohoto nového návrhu. Pokud se podívám na to, Eh, co, eh, jak to vypadá s našimi prioritami, aspoň s některými z nich, eh, například zvýšení o 9% pro Horizon 2020, zvýšení prakticky 18% pro Erasmus+, trochu vě, mírnější zvýšení pro kosme, ale vlastně mohu říct, že co se naší frakci týče a jejich priorit týče, tak se tady dá vyhledat eh, zvýšení, eh, které si přejeme. Možná, že to není až tak. Eh, u těch eh, prostředků na boj proti klimatickým změnám. Hovořím o tom možná teď hlavně proto, že eh, proběhla v nedávných dnech velká v tomto směru manifestace zde v Bruselu právě eh, pro řešení klimatických změn. My pak jsme žádali určité komentáře. Kolega Vioty, který mě teď sice neposlouchá, ale určitě v něm mám plnou důvěru. V tom smyslu věřím, že ty připomínky připomínky znovu vznese při trialogu. Ale zbývá tady, pane předsedo, takový problém. Promluvím se s vámi individuálně, ale je tady určitý problém, pane předsedo. Máme tady e, v tom jednání vlastně dva takové aspekty. Je tady jeden aspekt, který se týká obsahu e, e, a toho hlavního, jaksi gro toho rozpočtu a myslím, že to, co komise předložila jako návrh, je skvělá, eh, skvělý úvod do diskuze. To podporuji. Ale pak je tady druhý problém a tady bych řekl, že to je spíš problém institucionálního rázu. Smlouva upravuje vlastně dvě eh, jednotlivé eh, části pro rozpočtové orgány, které musí jednat spolu. Eh, rada nám řekla, co se týče peněz pro Turecko, o tom se nebude jednat. O tom se prostě diskutovat nebude. Vy to buď vezmete, anebo nebude rozpočet. A z naší strany my říkáme, 15.3 je něco, co je zajímavé. Proč je to zajímavé? protože se jedná za prvé o finanční prostředky, eh, ohledně kterých už tady existuje dohoda. Byla uzavřena dohoda, je prostě použít a využít, protože e, to vyplývá z předchozího rozpočtu. A za druhé je tady určitý režim vyplývající z finančního nařízení v tom smyslu, že tyto peníze mohou být využity e, právě v oblasti e, výzkumu. Takže já bych samozřejmě eh, byl rád, kdyby to bylo těch 402 milionů, ale protože jdeme eh, teď po principu, tak říkám tolik. Pokud máme článek 15.3, tak já bych, dejme tomu, mohl eh, souhlasit s tímto návrhem, kdyby tam byla ještě nějaké drobné upatření. Ale pokud to tedy nepůjde, tak ten rozpočet nebudu obhajovat. Předseda, děkuji, takže tím jsme skončili se stínovými zpravodaji, kteří jsou v sále a můžeme eh, se tedy zabývat eh, stínovými zpravodajem eh, ohledně dalších oddílů, pane Komele. A já jsem vás viděl před sebou. Heder ještě, prosím. Děkuji. Já eh, jsem se zúčastnila některých posledních eh, zasedáních a je pravda, že a priori jsme měli hodně poznámek, eh, zejména v páté kategorii, kde jsou uvedeny úpravy. Došlo ke snížení návrhu tak, že nám to vlastně pomáhá lépe si nastavit ta čísla. Podívejme se tedy na to, jak to vypadá, podívejme se na to, co se stalo v posledním dohodovacím řízení. Tehdy jsme tam měli na stole návrh, který se hodně podobal tomu současnému s několika málo výjimkami a problém je v tom, že jsme museli odejít, protože rada nepřistoupila na základní linie tohoto návrhu, nepřistoupila na 15.3 a nad rámec eh, těchto čísel žádala další škrty. Takže takto to vypadalo při těch eh, minulých diskuzích eh, s parlamentem. Nebylo to nijak naší vinou nebo tím, že ten nebo tím samotným návrhem. Rada nechtěla vyjednávat eh, a tak eh, se ptám na tu stejnou věc a vlastně to už řekl pan zpravodaj i ostatní kolegové. Co si o tom myslí rada, o tomto návrhu, co si o tom myslí rada? Pokud přistoupí na obecnou filozofii, tak ano, můžeme pak začít hovořit o podrobnostech, ale abychom se náhodou neocitli ve stejné situaci, v jaké jsme byli onehdá v tom posledním dohodovacím řízení. A pak ještě jedna věc, kterou bych chtěla vyjasnit tento parlament eh, nechce jít cestou eh, provizorních eh, dvanáctin. Vy to víte, víme, jaké problémy nám to může způsobit. Ale na druhou stranu nechceme přistoupit na jak jakýkoliv rozpočet, abychom se vyhnuli provizorním dvanáctinám. Tak proto nás zajímá, jaký je v tuto chvíli postoj rady, zda je připravena vyjednávat, zda má mandát Zda můžeme tedy začít skutečně jednat o podrobnostech, eh, zda jsou tam nějaké možnosti a manevrovací prostory pro úpravu čísel. Potřebujeme vědět, eh, zda se shodneme vůbec na těch základních principech. Děkuji. Pan Kolmel, chcete to doplnit, ne? Vy už jste tedy řekl vše, co jste chtěl to znamená oddíl 3 i další eh, oddíly už jste pokryl, takže teď eh, ti další, eh, kteří se chtějí vyjádřit jménem stínových zpravodajů. Pan Fernández. děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chci poděkovat za tento návrh komise. Chci poděkovat panu komisaři Eh, také za veškerou jeho práci, která je práce velmi kompetentní, vysoce kvalitní a je to také práce protknutá lojálností vůči parlamentu i radě. Chci také poděkovat zpravodajům. Domnívám se, že nikdo by nepochopil, že bychom vstoupili do roku 2019 s 12% provizory, s 12% provizoriem zatímco víme, jak to je s rozpočtem, je to jeden z nejnižších rozpočtů v naší historii. A rovněž se domnívám, že žádný občan, konkrétně z Německa či Francie, by nepochopil, že eh, jsou prostě největšími příjemci výzkumu a zároveň, eh, jak si tyto státy nechtějí posílit výzkum, dokonce eh, chtějí využít prostředků, které byly eh, prostě či, či závazků Eh, teď už se nehovoří ani o všech závazcích, ale pouze o 100 milionech eur. A Německo je největším příjemcem a Francie je třetím největším příjemcem. A chci závěrem říci, že možná ministr eh, financí, německý ministr financí, chce vstoupit do toho finančního rozpočtového provizoria. Možná, že francouzský ministr eh, financí rovněž chce vstoupit do toho finančního provizoria ve výši 12%, ale jsem si jist, že paní kanclerka Angela Merkel nechce eh, jet touto cestou a stejně tak touto cestou nechce jít prezident Macron. A je důležité, důležité to teď opravdu posunout na tu politickou úroveň, protože máme eh, v Evropské instituc- eh, unii nestabilitu a pokud jsou tady ministerstva či ministři, eh, kteří chtějí posílit tuto nestabilitu, tak je třeba to veřejnosti říct a musíme také ukázat, co se opravdu děje. Co se nás týče, tak my chceme stále to nejlepší pro Evropskou unii, stabilitu a rozpočet, který by byl realistický a zároveň odpovědný. Děkuji vám. Děkuji. Pan Burešan je na řadě, prosím. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat panu komisařovi za předložení druhého návrhu rozpočtu a také děkuji za to, že nám ho dnes osobně prezentoval. Tak nejprve chci říci, že to, že jsme nedokázali prosadit rozpočet při prvním pokusu, to není dobré pro důvěryhodnost žádné z institucí, ani pro radu, ani pro komisi, ani pro nás tady v parlamentu a trochu už se to odráží i v tisku. Ale je třeba upřímně říci, že to zase nebylo úplné drama, to, že jsme se v prvním čtení nedohodli nebo při prvním pokusu nedohodli, ale drama by to bylo a mělo by to závažné důsledky, kdybychom se nedohodli na druhý pokus. Bylo by to špatné pro důvěryhodnost Unie, členských států i samotných příjemců rozpočtu, tak jak to tady vysvětlil pan komisař. Nyní bych chtěl poukázat na různé postoje a na to, jak obtížné vyjednávání je. Ono ale vysvětlování všeho tímto nestačí, protože i lidé po Unii pracují každý den v těžkých podmínkách, ať už jde o hasiče, policisty, lékaře, profesory, pekaře. Všichni pracují za obtížných podmínek a přesto odvádějí svou práci, takže i my ji musíme odvést a připravit eh, rozpočet ještě do Vánoc. Proto, eh, Danieli, je velice důležité, abychom byli pevní při vyjednávání, eh, abychom si definovali červené nepřekročitelné linie, následně je dodrželi. Zároveň ovšem musíme být konstruktivní a mít připravená řešení. Musíme mít připravená připravené odpovědi na to, co bude předkládat rada a přesně jak to vysvětloval pan kolega Fernandez. Můj přístup je takový, abychom se definovali svá omezení, ale následně je potřeba, abychom byli konstruktivní, připraveni pracovat s různými řešeními, což neznamená, že bychom se postupně přibližovali postupu postoji rady a ustupovali mu. Myslím si, že současný návrh rozpočtu je velice dobrým základem, který by nám mohl pomoci překlenout rozdíly mezi parlamentem a radou. Ty rozdíly tady jsou, protože kdyby nebyly, tak samozřejmě by ten první pokus neselhal. Ale naší prioritou teď musí být eh, se nakonec dohodnout a dosáhnout eh, rozpočtu s tím, že musíme maximálně vyvinout tlak na radu, protože je jasné, že nakonec chceme rozpočet mít. Na druhou stranu i rada k tomu může, musí přispět. Není možné, abychom si rozpočet schválili my sami e, pouze s komisí. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? takže dovolíte, abych také e, uvedl svůj osobní názor, ano. <laughs> Tak chci ještě jednou zdůraznit, e, že se jedná o náš poslední rozpočet v tomto volebním období a je to tedy skutečně výrazný politický čin, eh, zásadní politický čin. Myslím si, že komise přichází s návrhem, který pro nás představuje minimum, minimum přípustné. Pokud bychom měli odmítnout a zeptejte se, jak by vypadal náš víceletý finanční rámec 2021-2027 na, e, v takovémto e, ovzduší. Takže já si přeji, aby zítra odpoledne v trialogu jsme mohli opravdu velmi pozitivně postoupit ku předu, ale během e, toho jednání dohodovacího, a tady to bylo řečeno, jsme měli často dojem, že je tady parlament a pak je tady rada. Rada se sestává z různých zástupců ministerstev, eh, kteří se vyjádřují, ale máme takový pocit, že politici na té vládní státní úrovni se tak úplně neangažují. A my teď žádáme, aby eh, politici na sebe vzali svou odpovědnost. Už tady vidíme určitý hněv, který se začíná projevovat u občanů. Občané jsou nespokojeni s vládnou tím a mají pocit, že technokracie si uchvátila veškerou moc. A já říkám, že my tady máme možnost při hledání kompromisu na rok 2019 eh, dát, nadřadit právě politickou vizi eh, té technokratickému přístupu. Já hodně doufám v ty nadcházející hodiny a už teď vám děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, eh, také děkuji hlavnímu zpravodajovi, zpravodaji za agenturu kultury a za další oddíly a váš eh, úkol, pane komisaři, je jasný. Vy dokážete jistě eh, přimět ostatní, aby sdíleli vaše přesvědčení a eh, jistě se o to pokusíte úspěšně i zítra na jednání Korepéru. A pan Wund ještě požádal o slovo. Ah oui. Bien, oui, donc je fond... Ano, takže chci říct, že hodně uh, upínám své naděje k tomu, co budeme prožívat zítra odpoledne, možná až do noci a do rána. Pane komisaři, jaký z toho máte celkový dojem? Pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, moc krát vám děkuji za vaše velice konstruktivní příspěvky já si myslím, že mám mnoho důvodů být za vaši podporu vděčný. Pan Vioty se mě ptá, co si myslí rada. Zatím rada nemá žádnou pro mě rozeznatelnou pozici. My jsme dnes v poledne prostřednictvím našeho generálního ředitele předložili eh, náš návrh. Proběhl k tomu už první pohovor který se týkal zejména výše rozpočtu, stále ještě zaznívají hlasy, které nevítají navýšení, které navrhujeme. Za druhé, tu máme poměrně kritickou situaci některých členských států na téma článku 15.3. Řada členských států ho nechce používat Jinak ale, co je pozitivní, ráda je ochotná brát náš návrh jako základ pro zítřejší trialog. A nechce ho jaksi rovnou poslat zpátky. Paní poslankyně Holmajer, já to vidím stejně jako vy. U okruhu 5 eh, a je jedno, eh, je jedno, jestli jde o komisi nebo o další instituce, tak další škrty jsou špatná cesta. Těch 5% bylo naplněno, ale v roce 2013 bylo jasně řečeno, že do konce roku 2022 bude panovat personální stabilita. A proto možná O tom budeme moci hovořit v okruhu 7 na příští víceletý finanční rámec, ale okruh 5 v roce 2019, tam to pro mě už není měnitelné. A vidím to podobně jako vy, tedy parl- parlament a komise jsou na, v jiné situaci než eh, rada, protože rada má svou kapacitu v ministerstvech a ve svých hlavních městech, které jsou flexibilně použitelné. Pane Kelmele, děkuji za pozitivní hodnocení. Eh, článek 15.3 považujete za otázku principu. Eh, já to tak úplně nemůžu přijmout, nemůžu s tím souhlasit. Chtěl bych říct následující. Článek 15.3 platí pouze pro eh, Horizont 2020 a pro Euratom, tedy pouze pro výzkum. V žádné podobě neplatí pro žádný jiný program. Kdyby toto první toto první použití tedy neotevře dveře pro další podobné případy. Tímto článkem 15.3 eh, můžeme eh, podobně postupovat i v dalších letech, pokud by eh, byla, bylo potřeba flexibilně přenést prostředky na výzkum z jednoho roku do dalšího roku. Ale i k tomu je vždycky potřeba souhlas parlamentu a rady. Já si myslím, že tato určitá flexibilita není bez důležitosti, protože když si uvědomíme, že na smysluplné výzkumné projekty prostředky nestačí a přitom už jsme je schválili, tak e, není možné je e, odebrat a potom znovu dát. Je potřeba ten rozpočet e, přerozdělit, protože to slouží stejnému účelu do budoucna. Já předpokládám, že i v budoucnu u objemu na Horizon Europe, tou dobou 11 nebo 12 miliard, nebo eh, i 17 miliard po letech, tak vždycky půjde o eh, nízkou trojmi, eh, trojmístnou částku v milionech, která bude převoditelná. Takže je to možné, ale je to tisícina, je to promile celkového objemu rozpočtu. Já tedy ten článek 15 považuji za smysluplný nástroj, a chápu ho také tak, že je použitelný pouze pro výzkum, tak jak my to konec konců navrhujeme. Děkuji moc krát a jak říkám, dnes večer a zítra dopoledne budu k dispozici vám, vašim asistentům a poradcům a jinak se uvidíme u trialogu. Merci, Děkuji, pane komisaři. Možná, že bychom teď ještě mohli vyslechnout pana eh, hlavního zpravidaje, abychom uzavřeli výměnu názorů. Děkuji ještě jednou, pane předsedo, a eh, chci také poděkovat panu komisaři, děkuji kolegyním a kolegům, kteří vystoupili. A jedná se opravdu o zcela zásadní téma a oni k tomu výrazně přispěli svými příspěvky. Pane komisaři, Zdálo se mi, že kolegové eh, dospěli k závěru, či že všichni se snažíme dospět k závěru a že bychom měli, jak to říct, eh, měli bychom ukázat, co děláme jako rozpočtový výbor parlamentu. Snažili jsme si eh, vzít k srdci některé požadavky rady v posledním měsíci, povolili jsme a eh, je pravda, že jsme eh, třeba hm, hodili pod stůl diskuzi o RFT, potom tady byly další věci, článek 15.3. Museli jsme také spolknout eh, různá eh, další škrty, opakované čtvrty, všecko to, co jste navrhli, tak jsme přijali. Přijali jsme také ty víceméně dost dlouhé lhuty. Prostě eh, vždycky jsme to jaksi přijali a nikdy jsme nevyvíjeli nějaký velký tlak. Ale teď říkám, že to nemůže prostě nadále jít jinak, než jak to řekl pan předseda Artví. Nemůžeme jednak jinak. Je třeba respektovat obě ty součásti rozpočtové eh, kontroly. Eh, rozpočtové eh, instituce. Pokud tady bude vyvíjen nějaký tlak, pokud se budeme přetahovat, tak toho se tedy nezúčastníme. Pokud tady eh, bude nějaká přetahovaná, tak hrozí, že Evropa ztratí. Evropa by nestratila, kdybychom odložili o měsíc přijetí rozpočtu, pane komisaři. To by nebylo tak strašná škoda. Horší, mnohem horší by bylo, kdyby tady začalo přetahování sil ze strany síly. Děkuji, pane eh, hlavní eh, zpravodaji a vím, že na vás čeká další výbor, pane komisaři, takže my vás propouštíme a hodně, hodně štěstí eh, před jednáním s Koreperem. Vaše prezentace nepochybně přispěje k umožnění trialogu zítra odpoledne. Děkuji. A teď, vážené kolegyně a vážení kolegové, dám slovo eh, panu Ashworthovi, ale jelikož eh, se k nám pan Ashworth nemohl při, eh, připojit, tak ho zastupuje pan Jose Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Eh, chci jenom hovořit velmi stručně o transferu, o převodu prostředků, který respektuje veškeré eh, normy a nařízení, konkrétně finanční nařízení a jedná se o obvyklou věc. Eh, jde tedy o převod prostředků pro posílení eh, rozpočtové linky eh, z roku 2001, co se týče rozšíření a renovace budovy Konrad Adenauer v Lucembursku. Je to rozhodnutí, které již bylo eh, přijato v rozpočtovém výboru v roce 2016, 11. července. Děkuji za pozornost. Výborně, předseda, výborně. Pan předseda nehovoří do mikrofonu zapnutého, bohužel. Takže k těm návrhům. Pane Fernandesi, máte nějaké připomínky k těm návrhům? Ne? Takže myslím, že můžeme hlasovat elektronickou cestou. Nemám sebou hlasovací kartu, takže můj hlas se připojí. Uděláme nejprve zkoušku Paní kolegyně také nemá kartu, přece jenom. Dobře, takže e, budeme simulovat hlasování. Ne, taky další karta. Takže tady budou dva hlasy e, plus. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Vidím, že by se tady něco objevilo. Aha, výborně, je to tady. Končím hlasování a teď už budeme hlasovat na ostro. Elektronickou cestou zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne, zdá se, že ne. Přece jenom končím hlasování. K tomu připojíme tři e, hlasy. E, Eh, těm 15, eh, takže k těm 12, takže to je 15, jeden proti, nikdo se nezdržel. Eh, ještě nějaké další otázky? Nevidím, že by někdo zvedal ruku, takže chci jenom oznámit, že naše další zasedání se bude konat 10. prosince ve Štrasburku. Ne, omlouvám se, ještě vlastně v 16.45 společné <laughs> jednání s rozpočto, výborem rozpočtové kontroly a potom ještě 10. prosince v hodinu, která bude upřesněna a 13. prosince rozpočtový výbor a výbor rozpočtové kontroly. Teď bude e, přebírat předsednictví pan Savramach. Já musím večer do Paříže, takže vážené kolegyně a kolegové, uvidíme se zítra.